Voilà, je vous propose de, de commencer. Takže začneme. Budeme mít hlasování, jedno jediné. Takže mám, ještě počkám chvilku, abyste se mohli usadit na svá místa. attaquer, donc c'est le vote sur la... Tedy budeme hlasovat o územní soudržnosti. Začneme tedy s hlasováním. Eh, pan Lenars, prosím, aby se usadil. Meneer Lenars tal-anazzi. Ok, je propose de commencer. Navrhuji, abychom začali. Kompromis 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní návrh číslo 51 ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá, ověříme, dobrá, ověříme první část návrhu 51. Od EPP máme jeden hlas navíc. Přijato. Druhá část odpadá. Třetí část pro, proti, zdrželi se. Třetí část byla přijata. Návrh číslo 63 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část odpadá, kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřicítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrh 47, 45 pro, proti, zdrželi se. Raději to ověříme. Končím hlasování. Přijato. 48 pro proti, zdrželi se, zamítnuto 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 50 pro, proti, zdrželi se, přijato 52 pro, proti, zdrželi se, přijato 53 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 54 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 55 pro. Proti. Zdrželi se. Zamknuto. Kompromis 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 10 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 ve třech částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. E, je tady návrh na ověření. Končím hlasování. Dvacet tři ku jedna dvaceti. Třetí část pro. Proti. Zdrželi se. Zamknuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato 80 pro, proti, zdrželi se, přijato 82 pro, proti, zdrželi se, přijato 80. Přijete si ověřit eh, číslo 82, dobře, zahajuji hlasování, končím hlasování. A bylo to Pokud je to elektronické hlasování, tak je to bohužel To nebylo elektronické hlasování zní námitka. Pane předsedo, to není elektronické hlasování. My jsme ověřovali. A proto musíte také uvážit, že například někdo nehlasoval. Omlouvám se, ale hlasovali jsme, nebyl výsledek jasný, žádali jsme o prověření a právě proto by paní poslankyně měla být pozorná a měla by zjistit, že kartička nebyla vložena do přístroje, takže nyní jsme hlasovali a tím je to vyřízeno. Já se omlouvám, já jsem předseda, jako předseda říkám, že to bylo zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1. 83. Ověření. Končím hlasování. Zamknuto. Kompromis 1 pro. Zdrželi se. Eh, přomlouvá se pan předseda proti, zdrželi se přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis tři pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis dvě pro, proti, zdrželi se přijato. Třináctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se, přijato 15 pro, proti, zdrželi se, přijato 16 pro, proti, zdrželi se, přijato kompromis 4. Ověřujeme šestnáctku. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Šestnáctka byla zamítnuta. Kompromis čtyři pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis pět pro, proti, zdrželi se. Přijato. 27 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Blahopřeji paní zpravodajce. Je vais laisser quelques instants. Nechám vám několik eh, minutek, kteří byli eh, si kolegové mohli zařídit, co potřebují. Navrhuji, abychom začali s bodem číslo 9 na našem pořadu jednání. Prosím. Mohli Mohl bychom prosím začít, děkuji vám. Bod číslo 9, což je prezentace studie na téma začlenování uprchlíků v Řecku, Maďarsku a Itálii. I hned dávám slovo paní Manuele Samek na čtvrt hodiny, aby nám představila tuto studii. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Tato studie obsahuje komparativní přehled politického vývoje v zemích příjmu a začlenování uprchlíků ve třech zemí, v Řecku, Itálii a v Maďarsku. A my jsme se snažili monitorovat, co se stalo za poslední tři roky, jaký příliv uprchlíků tam byl a jaké politiky byly nastaveny v jednotlivých zemích. My jsme se také zabývali rolí evropského financování, a jakým způsobem se tento příliv uprchlíků projevil na veřejném mínění. Zpráva je založena na analýzu rizik a Bohužel řečnice nehovoří do eh, mikrofonu. Já si jako maďarská poslankyně ráda vyslechnu tuto zprávu, ale lidé tady se baví jako v kavárně, je to mimořádně hlasité a opravdu se velice těžko této zprávě naslouchá. Tak já vás žádám, abyste požádal kolegy, aby opustili sál a odešli se bavit do kavárny a ti, kteří mají zájem o zprávu, budou moci moci naslouchat. Madam. Zase, že to dělají, takže prosím, paní, máte slovo. I'm going to present very... Ano, stručně vás seznámím s hlavními nálezy komparativní zprávy a potom také jedno, budu také prezentovat jednotlivé zprávy z jednotlivých zemích eh, sepsané experty. Takže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 příliv uprchlíků. Zde existují podobné situace eh, z hlediska přílivu uprchlíků, ale z hlediska přijímání a integrace uprchlíků jsou tady velké rozdíly. Od roku 2015 eh, došlo k velkému nárůstu přílivu uprchlíků. Tento příliv nebyl očekáván a také tyto země neměli velké zkušenosti s tím, jak přijímat a začlenovat žadatele o azyl a uprchlíky. A také všechny tři země jsou především cílo, jak cílovými, a také transitními zeměmi. Lidé sem přijedou a potom se pokouší eh, se dostat do dalších členských zemí EU. My jsme tady také viděli, že mnoho žádostí o azyl je v první instanci zamítáno. A nyní se podíváme na situaci v jednotlivých zemích. Já jsem hovořila o podobnostech mezi jednotlivými zeměmi a pak tady máme také rozdíly. E, Řecko je hlavní vstupní země na východní středomořské trase. V roce 2016 a 17 patřilo Řecko mezi první e, země EU ve vztahu e, počtu žadatelů o azyl k počtu obyvatel. A zde tady také vidíme, že v Řecku byl velký počet žen a také nezletilých. Ti to činili asi 40 ve srovnání s 32 procenty z hlediska evropského průměru. A většina uprchlíků přichází ze Sýrie a jsou to většinou rodiny, které přijížděly v roce 2016. Nedoprovázení tedy mladiství bez doprovodu také činí nižší procento v Řecku. Je to 12% ve srovnání s 15,9%. A také uznání žádosti o azyl eh, v k tomu dochází velice málo. Je to 23% ve srovnání s průměrem v EU, to je 60% a Maďarsko bylo hlavní vstupní zemí na západní balkánské trase. K hlavnímu vrcholu přílivu uprchlíků to bylo v roce 2015 a e, celkově v roce 2015 přišlo přes Maďarsko či do Maďarsko 14 veškerých e, uprchlíků a bylo to 18 žadatelů o azyl ve, k tisícům obyvatel. A vzhledem k této situaci uzavřelo Maďarsko své hranice a od roku 2016 klesá počet žadatelů o azyl z, ze 170 tisíc na 129 tisíc. A potom došlo ještě k dalšímu poklesu. Největší skupina pochází z Afganistánu a ze Sýrie, jsou to hlavně mladí muži. Je tady tedy různé složení ve srovnání s Řecka. A má, Maďarsku také v roce 2016 bylo přiznáno, eh, akceptováno nejméně eh, žádostí o azyl, bylo to 8%. A Itálie se odlišuje od těchto dvou zemí, je to hlavní vstupní země na střední středomorské trase. Největší příliv uprchlíků byl v roce 2016 a 17 je to druhá země po Německu e, z hlediska počtu žadatelů o azyl. A také Itálie je jednou ze zemí, kam přichází největší počet eh, nezletilých bez doprovodu. Většina žadatelů o azyl přichází z Afriky, z Nigérie a eh, jedná se zde především o mladé muže, to je 85% a celkově jsou to především mladí lidé, to je 80% z nich je ve věku 18 až, 3, 18 až 34 let. Průměr eh, uznávání žádostí byl v roce 2016 39%, ale je to podstatně méně než evropský průměr, což je 60%. Jakému vývoji došlo při, při, v rámci přijímací politice a v začlenování? Musíme si uvědomit, že eh, ty to země jsou země příjmu uprchlíků, takže tyto země se zaměřují na politiky v oblasti příjmu. A také strategie v této oblasti se liší. Itálie a Řecko se snaží zví, zlepšit svůj přijímací systém a rozšiřují své služby a kapacity, snaží se zjednodušovat přijímací řízení a také podávání a zpracovávání žádosti o azyl. Jestliže uprchlíci jsou uznáni, tedy jestliže příchozí jsou uznáni za uprchlíky a žadatele o azyl, pak také mohou pracovat. A také Itálie se snaží stále více zapojovat obce a regiony do této politiky. To znamená, že jsou velice zapojovány do e, přijímání uprchlíků a také začlenování uprchlíků místní municipality. Maďarsko má úplně jiný přístup. Po obrovském nárůstu v roce 2015 bylo Maďarsko zemí, kam přišlo nejvíce uprchlíků. Maďarsko uzavřelo své hranice, vybudovalo e, plot a také snížilo zlepšilo veřejné financování. Většina eh, opatření v oblasti přijímání uprchlíků je prováděna před, ze strany nevládních organizací. Tady vidíme, že v roce 2014 byla Itálie z hlediska integračního indexu MIX, MIPEX byla Itálie nad tímto indexem a Řecko a Maďarsko bylo pod tímto indexem, pod tímto ukazatelem. A máme zde také určité problémy s opatřením v oblasti začlenování. To se týká především Řecka a také Itálie. Je, jsou tady velké potíže při eh, řízení eh, těchto velkých toků uprchlíků, takže mají velké potíže při registraci a chybí jim administrativní kapacity a také eh, registrace trvá velice dlouho. Řecko Řecko a Itálie mají slabé administrativní kapacity a je zde nedostatek koordinace mezi službami, které by se na přijímání a začlenování žadatelů o azyl a uprchlíků měly podílet. Jeden velký problém je nedostatek ubytovacích kapacit, pro žadatele o azyl a uprchlíky. A také se málo investuje do začlenovacích opatření na trh práce. To souvisí také s tím, že Itálie a Řecko byly obě dvě hodně postiženy uh, Eh, krizí, tedy hospodářskou krizí, takže situace na trhu práce je v obou dvou zemích velice složitá. Nedostatek financování je další problém. A také zvyšující se negativní veřejné mínění vůči žadatelům o azyl a vůči uprchlíkům. My jsme se také zabývali tím, co integrační a přijímací politika stojí. A my můžeme říci, že e, v těchto e, zemích opravdu stouply fiskální náklady na přijímání uprchlíků a my se také domníváme, že e, je, byly sice vynaloženy tyto náklady, ale nikdy se nevrátí. A také Mezinárodní měnový fond e, řekl, že opravdu náklady na přijímání uprchlíků velice vzrostly především v Itálii a v Řecku. A pokud se týče financování, tak hlavní fond, který se využívá, to je Fond pro integraci uprchlíků a žadatelů o azyl. A v Itálii se tyto finance využívají především na posílení přijímacího systému. V Maďarsku se tento fond využívá především pro, na vzdělávání, na vzdělávání učení jazyků a také na začlenovací opatření pro uznané uprchlíky a v Řecku měli opravdu velké potíže s realizací a využíváním tohoto fondu. Také se využívá Evropského fondu strukturálního investičního a zvláště Evropského sociálního fondu, zvláště v Itálii a Řecku, tak, aby se podpořily dlouhodobé integrační politiky, zvláště vzdělávání, kvalifikační opatření, zaměstnanost a nediskriminace. Ovšem, problém s tímto Evropským sociálním fondem je v tom, že není konkrétně zacílen na um, azylanty a uprchlíky jsou tu opatření pro znevýhodněné osoby opatření no, pro azylanty a uprchlíky jsou mm, eh, součástí těch ostatních opatření. Mm, já jsem očekávala, že budou problémy v těchto zemích, eh, co se týče eh, přístupu veřejnosti vůči uprchlíkům a azylantům. Problém spočíval v tom, že Ehm, v ty příjezdy, ehm, to bylo v takových menších teritoriích, například v Itálii, tam eh, šlo o jižní eh, oblast Itálie, kam tito lidé přijížděli v Řecku také, tam to eh, byl hlavně ostrovy. V Maďarsku to byla hranice se Srbskem. Převážně. Takže v zásadě to, že docházelo k tolika eh, mm, příjezdům do těchto oblastí, to se stále zvyšovalo a měnilo se eh, vztah k těmto uprchlíkům a eh, to mm, Eh, ovlivnilo také eh, pohyb těchto lidí, to znamená, eh, tady existovaly negativní, přístup, negativní přístup vůči uprchlíkům, protože podle dat Eurobarometru z konce roku 2016 bylo řečeno, že to bylo 81% respondentů v Maďarsku, 70% bylo v Řecku a 69% v Itálii. A pravděpodobně se to stále více ještě v Itálii zvyšuje. To toto zhoršení tom přístupu veřejnosti a v politických názorech je rizikem také pro sociální soudržnost v těchto zemích. Ale další důležitá věc, eh, kterou bychom měli vyzdvihnout a co vyplynulo z tohoto šetření Eurobarometru, je, eh, že eh, se, je tady stále větší vnímání ve veřejnosti, že tyto lidé jsou ponecháni izolaci. Velká většina se obává, že mm, tito lidé mm, se musí, že tyto mm, země se musí zabývat těmito problémy osamoceně. A také je tady stále větší podíl lidí, kteří žádají silnější evropskou politiku migrační a aby se tato, aby tady bylo větší e, sdílení zodpovědnosti. Závěrem, co se týče budoucích politických výzev, je tu potřeba eh, snížit tlak v hraničních oblastech a podpořit eh, férovější eh, rozložení, rozdělení uprchlíků a azylantů mezi členské státy. A také je tu potřeba nalézt cesty, jak podpořit tyto země ve zlepšování kapacit, tak a mohli realizovat efektivní účinná opatření, aby se snížily nerovnosti mezi jednotlivými oblastmi a pak je tu taky eh, problém, tedy ty, eh, eh, rozpor, jde o to, aby se začlenili místní komunity a také soukromý sektor, který bude, přijímat, který bude podporovat přijímací opatření Eh, toto jsou některé eh, politická doporučení, která vyplynula eh, z této komparativní analýzy. Mm, je nutná další koordinace a koordinace mezi evropskými institucemi a členskými státy mm, měla by mi přisouzena větší role těmto evropským institucím, tak aby podpořili rozdělení azylantů a emigrantů napříč zeměmi. E, účinnějším e, řízením, e, to znamená začlenění místních úřadů, regionálních úřadů, toto je klíčové a tyto úřady žádali, aby byly více zaangažovány do rozhodovacích procesů a aby mohli vytvářet kapacity, tak aby se mohli s těmito problémy vyrovnat. Sdílení nákladů na integraci dále eh, zvyšování povědomí a opatření spojená s tím, tak aby eh, se podpořil otevřenější přístup. A pak je tu velký problém, který je spojen se sběrem dat a monitorováním jednotlivých opatření, která jsou prováděna jak na národní, tak na místní úrovni. Tímto bych ukončila, budete-li mít otázky, tak je ráda zodpovím. Budu-li schopna, děkuji. Merci, Madame Samek. Děkuji. A nyní pan Kasa zde není, takže za EPP je tady pan Kasa? Takže prosím. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. És... Děkuji, pan Koša. Děkuji vám za tuto studii. Nejdříve bych eh, rád poznamenal, že pocházím ze státu, který je předmětem této studie. Pocházím z Maďarska a v této studii eh, jsou některá tvrzení negativní, která bychom mohli kritizovat, eh, neboť to není nápomocno naší současné diskusi. A ve studiu samozřejmě se řeší důležité otázky. Domnívám se, že je důležité, abychom konstatovali, že je třeba si vyjasnit veškeré pojmy. Co je migrant, co je uprchlík, co je přistěhovalec, co je nelegální přistěhovalec, co je ekonomický uprchlík. Tady je celá řada pojmů, které se směšují pro Maďarsko je důležité, a já to neustále zdůraznuju i v Evropském parlamentu, je důležité, abychom odlišovali, abychom si jasně stanovili, co co znamená. Je tedy třeba si vyjasnit pojmy. Domnívám se, že bychom měli pomáhat těm lidem, které jsou oprávněni požádat o azyl a mezinárodní ochranu eh, na základě mezinárodních úmluv. Maďarská integrační politika se opírá o ochranu maďarských vnějších hranic. Maďarsko je relativně malá země a hovořilo se zde také o nákladech na integraci. Maďarsko dává na integraci méně peněz než jiné státy, ale současně bych rád zdůraznil, že Maďarsko samo financovalo plot na hranici, který zajistil, že tok, respektive, že v pouštění eh, uprchlíků a migrantů do Maďarska se provádí legálním způsobem. Tento plot stal asi 800 milionů eur a Evropská unie se neprojevila solidárně a neúčastní se na těch nákladech. Tento eh, plot ovšem eh, pomáhá i ostatním členským státům a zajišťuje nízkou úroveň migračního toku. Rád bych ještě jednou zdůraznil, že my jsme pro slučné přistěhovalectví a migraci, tedy o ta, pro takovou migraci, ke které dochází na základě mezinárodních úmluv v určitém legálním rámci, pokud tedy lidé legálně přejdou hranici a požádají si o azyl. Tento typ přistěhovalectví Maďarsko podporuje. Rád bych položil jednu otázku, je to zajímavá věc. Řecko je zeměpisně bližší Blízkému východu a přesto bylo v Řecku podáno méně žádostí o asyl než ve střední Evropě, například v Maďarsku. Jak tomu došlo? To ty lidé přeletěli Řecko? Jak je to možné? Jak je možné, že se dostali do Maďarska, že nepodali žádost o azyl již v Řecku? První žádost těchto lidí byla skutečně podána až v Maďarsku. Jak k tomu mohlo vůbec dojít? neboť Řecko je prvním členským státem, eh, na jehož území uprchlíci vstoupí. Dále je důležité, abychom proces eh, migrace neustále kontrolovali, monitorovali eh, z, právě z úrovni Evropské unie. Já tady hovořím jenom pro sebe, za sebe, ale také za kolegy z Maďarska. Je třeba těmto lidem poskytnout ochranu. Ale musíme si nejdříve vyjasnit pojmy. Poslední poznámka a studie se tím tématem vůbec nezabývala. Jsem přesvědčen, že je třeba ty problémy řešit u kořené, u samé příčiny. Tam eh, je musíme potírat. Musíme tedy potírat příčiny migrace. Státy Všegrádské čtyřky, Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko vynaložili velké peněžní prostředky, které poslali přímo do zemí původu. Snaží se tak zlepšovat jejich ekonomické možnosti, jejich školství, vzdělávací systém, aby uprchlíci zůstávali doma, aby neopouštěli svou vlast. Ještě jedna poznámka. Diskuze uvnitř EU ještě vůbec není uzavřena, ale důležité je, aby solidarita byla flexibilní. Neexistuje jedno jediné řešení, a totiž to, že bychom měli povinně přesídlovat uprchlíky. Členské státy by měly mít eh, několik různých opcí, možností, ze kterých si vyberou tu pro ně nejlepší. Poslední poznámka z mé strany. Nemohu říct, že bych byl šokován, že by mě to zcela ohromilo, ale bylo velmi nápadné, že mezi uprchlíky je mnoho mladých lidí a dětí. Víme z důvěryhodných zdrojů, že se často nehná o děti, že to jsou lidé, kteří zneužívají údaje či falšují údaje, aby dostali určitý status. Pokud to schrnu, musím říci, že si myslím, že je třeba, abychom objasnili, celou záležitost. Migrace by měla být regulovaná, vnější hranice by se měly chránit a problémy by se měly řešit tam, na tom místě, kde vznikají, tak, aby lidé zůstávali ve svých zemích původu. A uprchlíci, ti skutečně potřební, by měli dostat od nás vše, veškerou podporu. Děkuji mnohokrát, děkuji panu Košovi. Pan Šambonde není? Pan Benifej? Ne? Prosím, děkuji, pane předsedo. Já bych vám nejdříve chtěl poděkovat eh, za představení této studie, která je skutečně velmi zajímavá. Rád bych položil otázku a pak nadnesl několik poznámek. První otázka. Rád bych věděl, zda máme nějaké indikátory, čísla o nákladech těchto opatření, přijímání uprchlíků obzvláště náklady na v eh, navracení uprchlíků ze strany, a respektive to rozdělení těch nákladů, abychom věděli, jaké náklady převzala Unie a které zůstávají na členských státech. Například Itálie. 85% bylo zaplaceno v Itálii a 15% bylo financováno Evropskou unii. Rád bych tedy věděl, zda ve těch třech zemích, které jste citoval, kde hovoříte o tom problému s těmi penězi, Zda tam máme eh, té k dispozici některá čísla, konkrétní údaje. Podobně by to bylo velice důležité, abych viděl, jaká je naše část odpovědnosti této věci, neboť eh, si myslím, že třeba hovořit ano o integraci, o přijímání uprchlíků, ale v této věci se shodneme na tom, že přijímání to samotné by mělo být v evropské odpovědnosti, i když některé země přijívají více uprchlíků než jiné. Vy jste tady hovořili o vašich zemích, které jsou velmi eh, zeměmi, které přijímají velké množství uprchlíků a dále. Hovořili jste tady o problému, který spočívá ve veřejném mínění. Já si nemyslím, nejsem z těch, kteří by si měli, <laughs> že veřejné mínění eh, má pravdu nebo nemá pravdu. Eh, tyto otázky jsou prostě složité a my to víme velmi dobře jako poslanci. A proto si myslím, že já souhlasím s tím, co řekl právě maďarský kolega. Jedna z těch potíží, které máme s ohledem na veřejné mínění, je to, že nevíme přesně, když tady hovoříme o uprchlících, zda to jsou uprchlíci, nebo zda to jsou lidé, kteří jsou migranti, nebo zda to jsou lidé, kteří skutečně by měli být přiznán status uprchlíka. A když hovoříme o té integraci, tak také nevíme, zda hovoříme o integraci těch skutečných uprchlíků, anebo zda tady vlastně hovoříme o nějakou integraci migrace. A veřejné mínění s tím přesně má problém. Oni vnímají, že tady globální migrační fenomén, který nezvládáme, že tady směšujeme věci a co se týče uprchlíků, kteří nem, neuznávají základní hodnoty Evropské unie, je to pro ně problematické, no tak tady ta otázka migrace je velmi problematická a také se to týká té vyváženosti mezi naší kapacitou přijímat migranty a tou snahou těch migrantů přicházet. A ne každá evropská země má stejnou kapacitu. A ve vaší studii, já jsem si přečetl to francouzské rezumé, ta poslední věta, kterou tam máte, je, vy říkáte, že bychom měli mít kolektivního ducha a ještě více být senzibilizovat, eh, provážet osvětu, co se týče migrace. Já si nemyslím, že je to, že je to vhodné, že bychom tady měli dělat osvětu o výhodách eh, migrace, když tady hovoříme o uprchlících je to, to jsou dvě zcela odlišné záležitosti, migranti a uprchlíci a víme, že je to velmi obtížné téma. Vedeme o tom v Evropské unii mnoho diskusí. Já nevím, zda, když tady chceme financovat příjem uprchlíků a jejich reintegraci, která je provizorní, nevím, zda je to tady vhodný způsob, nebo zda můžeme stejným způsobem takto všechno zafinancovat a říci, že by tady měla být evropská solidarita ve financování, nevím. Také zcela souhlasím se skutečností, že a já si myslím, že všichni, kdo se tomu věnují, si to takto myslí. A je to věc, kterou si musíme předem vyjasnit. Jak to tedy vypadá? Pokud je někdo imigrant, migrant, no tak je to vlastně rozvojová pomoc. Ale pokud přijímáme uprchlíky, tak je to celý jiný problém. To je, se týká ničení jejich zemí původu a ty, ta, ten, ta odpovědnost je tady velmi komplexní. A ještě jedna otázka. Vy jste tady hovořil o rozdělení nákladů to už o tom jsem tady hovořil také. A druhá otázka. V těch třech zemích, které jste studovali, ptám se, v tom přímo uprchlíků, věnujete se otázce integrace těch přicházejících osob a integraci uprchlíků, které dostávají trvalé právo pobytu, ale zvažovali jste také otázky ty otázky možného návratu z dlouhodobého hlediska, e, návratu těch lidí do svých zemí původu, neboť si myslím, že otázka uprchlíků, a ty jsou ze zemí, které prožívají velké krize jako dnes, na to nemůžeme nahlížet jako na definitivní otázku. To je prostě určitý typ situace, který se týká určitých zemí a lidí. Jsou to velice strašné e, věci, kterými procházejí ve svých vlastech, ale na druhou stranu jednoho dne až nadejde vhodný okamžik, bychom mohli zvážit návrat tohoto obyvatelstva, aby ti lidé se vrátili domů a aby vlastně si tam mohli pozitivním způsobem nadále rozvíjet své vlastní životy. Děkuji. Pan Bonifej. Děkuji, pane předsedo, děkuji politickému mm, oddělení za eh, práci, kterou odvedlo v dnešní prezentaci. Bohužel jsem mluvil na jiném zasedání, takže jsem nemohl vyslechnout prezentaci, ale eh, dostal jsem už text, takže bych vám rád poděkoval za tuto práci a chtěl bych udělat pár poznámek. Není pochyb o tom, že integrace uprchlíků do našich společností zůstává klíčovým tématem pro politiku Evropské unie. Stále jsme ještě uprostřed takové vážné situace, která vyžaduje neustále politické závazky na nejvyšší úrovni, zvláště při ukončení evropského asilového balíčku, eh, jeho reformě. Protože se eh, teďka dostáváme do detailů diskuze o novém víceletém rozpočtu. Protože mm, do integrační politiky uprchlíky nebyly dostatečně zapracováni uprchlíky. Kdyby jsme to tak udělali, tak by to byla vážná chyba. Byl jsem zpravodajem v tomto výboru pro uprchlíky, sociální inkluzi a integrace těchto lidí na trh práce. A proto jsem velice rád, že vidím, že několik bodů, které zmiňuji ve své zprávě, se také zúrazňuje ve vaší studii. E, začíná to e, hlavní e, integrací opatření, protože jsou tu, je tu nedostatek ostatních strategických opatření a nedostatek zdrojů. A také je tu akutnost těchto výzev, před kterou stojí tyto tři země. Není překvapením, že si přečteme, že tady jsou veliké rozdíly rozdíly mezi politikami třeba e, v Maďarsku a Řeckém a Itálii e, na druhé straně. E, je zapotřebí posílit naše zvítězit úsilí, tak aby celý evropský systém fungoval lépe. A nemůže to být neprospěch některých států členských. Co je v sázce, je život a práva stovk, stovek tisíců lidí. A je jasné, že je to také mm, věc, která je relevantní pro Evropu, nejenom pro jednotlivé členské státy. Zdá se být jasné, že přijímací a integrační systém v těchto zemích eh, plně závisí na financování Evropské unie. Eh, eh, chápu, že už to bylo předtím řečeno, než jsem přišel zvláště AMIF a JESEF přestože eh, posledně zmenovaný eh, není konkrétně zacílen na eh, azylanty. Parlament vyzval, aby se poskytly dostatečné zdroje v terénu a, a to velmi rychlým způsobem. ISF potřebujeme, musí, musí, být, musí být posílen AMIF, musí být zlepšeny synergické efekty mezi, mezi ostatními zbývajícími fondy, tak aby byly jednotlivé iniciativy propojeny, aby to byla pořádná strategická politika na evropské úrovni. To znamená, musí být zaangažovány místní, regionální úřady a jednotliví aktéři z občanské společnosti, kteří jsou často před problémy. Komise na tom pracuje a budeme se těšit na eh, nové návrhy z víceletého práce, tak aby tady byl vyváženější přístup eh, v tomto smyslu a také jsem chtěl ještě dodat, že mm, jako poslední bod je tu vždycky ještě eh, téma, které souvisí s politickou citlivostí celé věci. Je velice obtížné, když regionální a místní úřady a politicky zvolení úředníci eh, musí činit eh, obtížná rozhodování, která se eh, týkají přiřazení peněz z těchto fondů do, otázek uprchlíků nebo jiných zranitelných skupin. To znamená, musí tady být dobře na plán, dobrý plán z evropské úrovně Eh, a různé podněty a stimuly, tak hm, abychom se podívali na skupiny, eh, které ehm, jsou zranitelné. Musíme eh, tady být politicky nekorektní, musíme některé věci říct jasně, jinak nepochopíme správně, kde jsou problémy. Takže Chci ještě jednou poděkovat za toto, to skvělé úsilí a e, doufám, že to bude užitečné pro práci výboru a parlamentu. Znovu musím ještě potvrdit, zvláště v dobách, kdy budeme brzy činit důležitá rozhodnutí o plánech a zdrojích a podle mého názoru toto bude klíčovým tématem, až budeme o těchto věcech mluvit. Děkuji. Děkuji za GUE, ani za zelené, ani za RDT, tam nikoho nemám. A proto dávám slovo panu Dominikovi Martánovi. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji, madam, za prezentaci vaší studie, která se týká integrace uprchlíků v Řecku, Maďarsku a Itálii. Vy jste si vzali pro studii takové typické země pro tento fenomén, nebo tě mm, přijímají velké množství uprchlíků. Já vám děkuji zejména za tu intelektuální čestnost a otevřenost vaší zprávy. Ty čísla jsou velmi výmluvná a je vidět, že je tady vlastně málo uprchlíků. Většinou se jedná o ekonomické migranty. Děkuji za tuto informaci. A dále vidíme, kde jsou ty brány, kterými proudí ti prchlíci. To jsou tyto tři země. Pak vidíme, kterými země prochází. Ty země, kterými uprchlíci prochází, tak nemají za výběr, na výběr. Buď to tedy se zahají tu proceduru legalizace, která zajistí to, aby ten migrant mohl jít do jiné země, do jiné destinace, to je zejména případ Řecka a Itálie. Tam bychom se měli o to více snažit. A nebo ty lidé je můžete zavřít. Zavřít ty hranice. A to je případ Maďarska. Ve druhé části máte několik politických výroků. Já před několika lety jsme tady měli slyšení Eh, měli jsme tam evropského ča, zástupce Červeného kříště a dále předsedu Mezinárodní asociace pro migraci, pocházel z Afriky, ještě nevím, jak se jmenoval, a tento pán nám vysvětlil, že migrace z ročního pohledu, že je to asi 60 milionů osob. Oni si prováděli rešerše a dokázal nám tedy ukázat, že z těch 60 milionů milionů, 10%, 6 milionů má za cíl země v Evropě. Zároveň Červený kříž používá stejná slova jako vy. A jako ti, ti, kteří zde hovořili, totiž hovořili o integraci. Červený hříž eh, měl tři priority. Za prvé integrovat, dále nalézt práci a za třetí, to je překvapivé, organizovat sloučování rodin. To je velice významné. E, e, to je tedy, jde o to, že to nejsou ty skuteční rupinníci, kteří by se vraceli domů. Jistě chápete, že e, se mi nelíbí ten termín integrace, že bych raději zvolil termín asimilace. Proč se mi nelíbí integrace? Protože tito lidé přicházejí, my chceme za každou cenu integrovat, ale oni se sebou přinášejí své vlastní zvyky a kulturu. A pokud je integrujeme, tak vzniká pouze od izolované komunity uvnitř našich zemí, které se nelíbí ale těmu domácímu obyvatelstvu, které má své vlastní tradice, a říká se u nás, že pokud odejdeš do Října, žij jako Říman. Nejde tedy o integraci, mělo být o, asimi, mělo být o asimilaci. A podle mne, vy jste hovořili o špatné reakce obyvatelstva. Proč ta reakce je špatná? Je to reakce. Proč špatná? Proč je maďarská reakce špatná? Proč by měla být? Já to nechápu. Pan poslanec z Maďarska nám to vysvětlí. Oni udělali, co mohou v rámci svého práva na tom místě, kde byli. Je to legitimní reakce. Dále jste hovořili o antievropském hnutí. No, takové hnutí neexistuje, pouze existují lidé, kteří konstatují, že Evropská unie se svou technokratickou strukturou někdy prostě přijímá špatná rozhodnutí, ale Evropa, drazí přátelé, existuje, má tisíce let dějin se svou tradicí, neexistuje žádné protievropské hnutí, vůbec ne. Ne. Řecko existuje, Evropa existuje, pouze lidé. Národy projevují to, čemu vy říkáte špatná reakce, v mých očích je to legitimní reakce, nebo ta technokratická struktura, kterou zastupujete Evropská unie a komise a komisaři, které nikdo nezvolil, které do Evropského parlamentu posílají texty, které my máme schvalovat. Vy to znáte? Je zde reakce legitimní a Eh, vážená paní, jste to vy, kdo jste nám prezentoval tuto studii, eh, upřímně, mi to líto, pokud pokladu, budu klást hloupou otázku, ale pokud všichni tito lidé, kteří projdou Řeckém, Itálii, eh, Maďarskou, pokud oni by procházeli vaším vlastním domovem, bytem, byla byste ráda, byla byste potěšena, nebo byste měla nějakou reakci? Já si myslím, že byste měla legitimní reakci neboť vaše lednička, vaše ložnice, vaše děti. Viděla byste, jak by všichni reagovali. Bojovat proti negativním postojům, vy jste o tom hovořila, a požadovat evropské peníze, abych bylo ještě více. To je vždy vaše řešení, navyšovat. Já už budu, já už budu k, končit, pane předsedo, tedy navyšovat, navyšovat peníze, ale kdo to bude platit? Kdo, odkud přijdou ty peníze? Z kapsy koho? Tedy to řešení, že vždy je třeba navrhovat řešení. Já se tady plně připojuji k maďarskému kolegovi, řekl to také pan Rošfor. Řešení za prvé je, abychom zvrátili ten migrační tok pokud ti lidé přicházejí k nám, není to jen tak eh, kvůli ničem, je to protože oni mají své vlastní zájmy, eh, vlastní zájmy, protože se, se vyplácí podpora vysoká. To je velice jedno duché, já jsem tedy francouzský polomec, takže já taky si preferuji svůj vlastní národ francouze. A jde o to, abychom zakotvili ty populace v jejich zemí původu s dobrými rozvojovými politikami. No, a vy chcete tady opět navyšovat evropský rozpočet, abyste je integrovali a ne asimilovali. Ne, my chceme, aby ten rozpočet šel do inteligentní pony, že budeme vlastně provádět rozvoj v zemích původu. Děkuji. Děkuji. Ještě tady máme tři žádatele, žadatele o slovo. Já prosím, aby se se omezili na dvě minuty, protože vidím, že že bych velice rád, eh, aby paní Samek ještě měla prostor na reakci. Takže prosím o stručnost pan Tomas Mann. Děkuji, jsem z Německa a sedím vedle svého maďarského přítele Adama. Adame, kdyby to bylo tak, že bychom si dobře rozuměli, tak mohu říci, že to zvládneme. V roce 2015 jsme v Německu přijali uprchlíky z Maďarska a já chci říci, že orgány z Maďarska nás požádali o to, abychom je přijeli a my jsme za to zaplatili svou cenu. A bylo nám řečeno, že přichází hodně lidí, o kterých nic nevíme a my jsme tenkrát byli hrdi na naši kulturu přivítání. Ale já s tebou, Adame, souhlasím, musíme rozlišovat uprchlíky, žadatele o azyl, ekonomické migranty a tak dále dále. Je důležité, abychom my jako politici řekli, diferencujte, neházejte je všechny do jednoho pytle, tak to nemůže fungovat. Já jsem byl tenkrát v parlamentu eh, při zprávě pana Beneta. Tady se to týkalo začlenování na trh práce a tady jsme dospěli ke kompromisům, na které jsem hrdí. Já si myslím, že lidé, kteří mají své předsudky od takzvané legální reakce, nesmysl. Takže podívej, bychom měli říci, podívejte se na ta místa, kde žijí e, mladiství bez doprovodu. A také podívejte se, kde jsou dobrovolníci a pracují pro uprchlíky. Není možné, abychom připustili radikalizaci. Ano, spravedlivé rozdělování, ale také solidarita při společné distribuci. Ale musíme dbát na to, aby tady není vyšegrádská jednota proti ti ostatní. To nemůžeme a dáme připustit. My musíme pracovat společně. My hovoříme o solidaritě v mnoha oblastech a právě proto musíme mít společné rozdělování kvot a také nákladů. Jinak to nemůže fungovat. Pak budeme mít šanci. A za tímto účelem byla studie velice důležitá, úspěšná solidarita. Ano, společné jednání ano a nesmíme dbát pouze na to, co formulují malé skupiny. Za prvé nejsou tak silné, za druhé musíme se eh, čelit radikalizaci a my také musíme říci, že stavíme na solidaritě a to můžeme dělat jenom společně. Nesmíme budovat nové ploty, my musíme se postarat o to, abychom hovořili také jednotně a abychom také pracovali s většinami a s menšinami a abychom tedy bránili hlasování. A já bych pokračoval, ale bohužel mám jenom dvě minuty. Merci, cher collègue. Děkuji, drahý kolego. Paní Ribeiro, také na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat za studii. Dva tisíce lid, let již uplynuli, než odešli lidi do Říma, založili Řím a tenkrát existovala římská říše ale dnes máme rok 2017-18. Já mám problém se studií. Eh, eh, to je to, o čem hovořili i někteří z kolegů. Nejdříve bych chtěla říci, co se stalo s těmito třemi zeměmi eh, v v těchto zemích eh, v těchto posledních třech letech to byla neuvěřitelná, neočekávaná situace. Nikdy nebyli konfrontováni s takovýmto přílivem uprchlíků a migrantů a samozřejmě země připraveny nebyly. A my jsme tady také slyšeli o začlenování uprchlíků, o zprávě pana Benefy a tak dále, ale když hovoříme o přijímání lidí a o jejich integraci, pak to na jedné straně znamená znalost a know-how a země, které nikdy takovéto situaci nečelily, tak jim nespadne nic z nebe a na druhé straně to také znamená peníze. Ale co mi vadí, dělo v době, kdy komise žádala o solidaritu ze strany členských států eh, a to byla skutečnost, že komise jako taková nebyla ochotná zaskočit a podpořit a pomoci těmto zemím pomoci nevládním organizacím, také e, vládním orgánům při příjmu těchto lidí a jakou integraci potřebujeme. Například vzdělávání, přístup e, ke zdravotnictví, kolik peněz vydala komise v tom, této mimořádné situaci před několika lety? Eh, Madame Sotová. Paní Šojdrová, dvě minuty. Děkuji. Dělení slova. Ehm, já bych chtěla říct, že uprchlíky vnímám jako lidi, nejenom jako čísla. A tedy solidarita je samozřejmá. Ehm, ovšem v té vlně migrační, která zde probíhala, ehm, myslím si, že na prvním místě pro politika je bezpečnost. To musím říct, že tam nemůžu oddělit bezpečnost od solidarity Eh, nicméně já chci poděkovat za tu studii, eh, kterou vidím jen jako mm, takový podklad, protože my potřebujeme aktuální informace. Tady není rok 2017 a samozřejmě ta situace se nějak vyvíjí. Eh, pro eh, integraci, pro to, jak je úspěšná ta integrace, my skutečně potřebujeme aktuální informace o tom, jak se daří eh, začlenit tyto lidi na trh práce, do studia. Konkrétní informace, které máme z Řecka a které si já osobně chci ověřit, je taková, že se to příliš nedaří. Stále jsou tam um, tábory nebo ta centra, eh, kde tito lidé jsou a eh, nevzdělávají se tak, jak by bylo potřeba. Ne, neodchází ať už do nových míst, anebo se nenavrací eh, zpět do původní země, pokud nemají nárok. Takže myslím si, že eh, nepochybně je potřeba eh, se na to dívat z hlediska těchto eh, dat, která jsou od roku 2014, ale my jsme v roce 2018 a musíme neustále sledovat tu současnou aktuální situaci, která myslím si, že je složitější, než ukazuje tato studie. Děkuji. Merci. Madame Morvay. Děkuji, paní Morvay. Köszönöm szépen. Attól tartok, hogy... Děkuji. Pan, pane Tomasi Manne, já se obávám, že pan Tomas Mann špatně pochopil to, k čemu došlo v roce 2015. Jako německý občan dělá, jako kdyby Německo udělal, vyšlo úžasně Maďarsku vstříc tím, že přijalo několik tisíc uprchlíků, přistěhovalců a migrantů od nás. Ale vy jste to osoby pozvali, paní Merklová, vaše kancléřka, a její kultura vítání. Všichni ty lidé, kteří, to byly tisíce lidí, kteří s těmi eh, vítali ty osoby v ulicích. Maďaři eh, uprchlíky nepozvali. Maďaři trpěli touto situací, tou situací, kdy ti lidé eh, zaplňovali vlaky v našich zemích, Cegedu a v dalších eh, maďarských městech. Tam došlo k situaci, kdy eh, ti lidé v noci pronikali na farmy, budili farmáře v odlehlých vesnicích. Já musím říci, že to od vás nebyl žádný vstřícný krok, neudělali jste nic pro nás, vy jste si tyto osoby ozvali, my s nimi nechtěme mít nic společného. Vy jste zde hovořili, jako kdyby jste se obracel na opoziční strany v Maďarsku, které by rádi převzali v Maďarsku moc po čtvrtém květnu. Evropská unie si má radost toho, co teď řekl pan Mann, že již eh, Maďarsko nebude nějakou překážkou v této věci, že už nebudeme používat naše právo veta a že vy budete i nadále moci pokračovat v té ubohé migrační politice, kterou vnutila Maďarsko Evropě paní Merklová a Evropská unie. Já doufám, že Maďaři při volbách budou rozumní že nepřipustí, aby to, aby vaše přání se splnilo. Bůh žehnej Maďarsku. Děkuji. Děkuji. Pokud je možné, tak bych nyní dal prostor paní Samek, aby mohla zareagovat na některé otázky. Na všechny to asi nebude možné, ale alespoň na nějaké. Děkuji vám, pane předsedo. Já s velkým zájmem poslouchám tuto diskusi. My jsme zpracovali studii, nespracovávali jsme ideologickou zprávu. My jsme se dívali na data a na informace, které jsou k dispozici. My jsme také stanovili na začátku terminologii, tak abychom přesně věděli, o čem se tady hovoří. Studie se týkala začlenování uprchlíků my jsme také řekli, že když hovoříme zvláště o Řecku, Itálii a o Maďarsku, že tady v této souvislosti musíme především rozlišovat mezi azylanty a uprchlíky, neboť uznání uprchlíci mají e, právo zůstat e, v příslušné zemi a mají také právo přístupu ke všem službám, protože jsou uznanými uprchlíky. To znamená, že utíkají před válkou, hladomorem a pronásledováním. Žadatelé o azyl, to je něco jiného. Oni žádají o azyl, oni přijíždějí do země a potom uh, se koná procedura, tedy zpracovává se jejich žádost a ved, zpracovává se žádost, dali mohou se stát uprchlíky. A toto zpracovávání žádostí trvá určitou dobu a tito lidé potřebují ubytování a proto tento, musí, e, tento postup musí být co nejrychlejší. Pak jestliže tento postup je příliš dlouhý, tak nemohou tito lidé pracovat, nemohou být do začlenění na trh práce a proto eh, je můžeme použít žádat o určitou dobrovolnou činnost anebo je můžeme vzdělávat v jazycích. Takže my jsme stanovili přesně terminologii a definovali jsme, kdy hovoříme o žadatelé o azyl, o uprchlících zemích a kdy hovoříme obecně o migrantech, protože někdy nemáme přesné údaje, někdy máme údaje pouze o obecné skupině migrantů. A pokud se týče nákladů, tak toto byl přehled eh, o situaci v jednotlivých zemích a my jsme nemohli přesně spočítat náklady na přijímání a integraci v těchto třech zemích. My jsme se pouze dívali na to, jakou podporu mohly tyto země čerpat z evropských fondů. A pokud se týče návratové politiky, tak návratová politika není zamýšlena pro uprchlíky, kteří se nemohou vrátit do své země, protože ti by potom byli v nebezpečí nebezpečí. My si musíme přesně stanovit, o čem hovoříme. A pokud se týče e, negativního e, přístupu, já jsem nikdy nehovořila o špatném přístupu, já jsem hovořila o negativním přístupu e, respondentů, kterých jsme se dotazovali. A toto lze také vysvětlit, protože v těchto zemích došlo k obrovskému přílivu žadatelů o azyl a to na velice malém území. Takže tady můžeme také vysvětlit, proč vzniklo toto negativní eh, stanovisko a názor. A já jsem řekla, že by se s tím něco mělo udělat. A další věc, kterou chci říci, to je aktuální informace. My ta, tuto studii jsme zpracovali v minulém roce, takže ty informace a údaje jsou z června 2017 a dnes máme údaje ze zimních měsíců e, v roce 2018 a tady je vidět, že e, přichází méně azylantů, ale nadále čeká v těchto zemích na vyřízení žádosti mnoho azylantů, takže jsou tam ještě velké počty těchto lidí. A problém z těch těmito lidmi je ten, že než padne rozhodnutí, tak tito lidé jsou ve váku, vlastně čekají na rozhodnutí eh, v zpracování žádosti, nemohou pracovat a právě proto bychom mohli rozhodnout, jaké eh, jakým způsobem bychom je mohli začlenit do určitých projektů, tak aby mohli také se podílet na činnosti v jednotlivých místních komunitách. Já si myslím, že to je z mé strany všechno. Děkuji. Děkuji vám. Naše příští schůze se bude konat zde v Bruselu 27. března začne ve 14.30 a já děkuji také tlumočníku za jejich práci. Přeji vám hezký zbytek dne.